čtvrtý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace. A já předám slovo paní Pěnkovské za komisi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Jménem Evropské komise a samozřejmě komisaře Carmenu Veli, který je zodpovědný za tuto agendu. V kolegiu komisařů chci poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům a výboru PEŠ za těžkou práci, kterou odvedli, aby umožnili dosáhnout dohody ohledně víceletého plánu pro tresku, sledě až šprota v Baltském moři. Baltský plán je první svého druhu. Je první z generace, z nové generace víceletých plánů. Je to důležitý nástroj pro uplatňování naší nové společné rybolovné politiky a jejího nejambicioznějšího prvku, to znamená eh, zákaz eh, vykládky nad úlovku. Je zde decentralizovanější management a takzvaná regionalizace. Regionalizace mě také vede k tomu, že chci formálně uvést naše prohlášení týkající se regionální spolupráce. Když se navrhují a přijímají akty přenesené pravomoci v rámci regionalizujících usnesení tohoto plánu, tak komise v článku 18 základního nařízení a v aktech eh, implementujících eh, tento proces regionalizace se uvádí, že to bude pokračovat eh, stejně jako to začalo v roce 2014. Tento proces zahrnuje celou řadu hráčů, kteří společně pracují, aby dosáhli koncensu. A tento proces zahrnoval ministry rybolovu odpovídajících zemí, legislátory a jejich zájmy a také rybáře v těchto oblastech. Výsledek je vyvážené řešení, které zahrnuje hlavní obavy, na které se upozorňovalo v průběhu procesu. Dohoda zákonodárců vedla k tomu, že zde máme tento vzor pro novou generaci víceletých plánů. To je velmi důležité pro jiné námořní regiony, jejichž víceleté plány jim umožní trvalé, udržitelný a dlouhodobý management, dlouhodobé řízení. Těším se na to, že budou předloženy nové návrhy, které vy budete zvažovat. Děkuji. Děkuji a nyní zahájíme rozpravu. Nejdříve má slovo pan Valenca na dvě minuty. Thank, you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. V tomto prvním víceletém plánu v rámci nové společné rybolovné politiky vidíme výsledek dlouhých jednání, kdy Evropský parlament musel udělat řadu ústupků. Udělali jsme to s důvěrou, že ta zahrnutá ustanovení budou dostatečná k tomu, aby byl rybolov v Balckém moři udržitelný. Je třeba co nejdříve přijmout eh, taky a kvóty pro rok 2017. Je důležité, aby evropské instituce jednaly zodpovědně a ukázaly, že jejich eh, víra v přijaté závazky je pořád ještě neotřesená. Udržitelný rybolov eh, v EU a budoucnost rybolovu je naší hlavní starostí a proto mám dvě otázky. Budou návrhy komise pro příští návrhy, pokud jde o tak, založeny na vědeckých radách a na ponaučení z tohoto nového plánu. Máme nějaký scénář, kdy tento nový plán řízení umožní nebo povede k tomu, že nebude možno používat tyto taky. Je třeba použít tyto vědecké poznatky, které upozorňují na to, že populace tresky obecné je ohrožena. Velmi dlouho byla pod tlakem. Neřídili jste se vědeckou radou a to vedlo k tomu, že v podstatě vědci radí nebo radili přestat lovit tresku obecnou. Naštěstí tento nový plán má návrh, jak to řešit. Po deseti měsících obtížných jednání s radou a Evropskou komisí jsme dostali plán, který respektuje cíle základního nařízení. Konečně tento plán zajistí, že rybolov v Baltském moři bude prováděn ekonomicky udržitelným a ekologicky přijatelným způsobem, který nebude poškozovat životní prostředí. Těším se na implementaci tohoto plánu a děkuji. Paní Rodust, dvě minuty třicet. Jménem socialistů. Děkuji vám mnohokrát. Byla to intenzivní jednání, byla to dlouhá jednání, ale text, který, o kterém budeme zítra hlasovat, stanovuje víceletý plán reformy společné rybolovné politiky. Je to výsledek osmi trialogových jednání. Vyžádalo si to hodně energie a by byly eh, propasti mezi námi a radou překlenuty. Ty propasti by nebyly bývaly byly tak eh, veliké, kdyby se všichni byli drželi reformy přísněji. Chtěla bych poděkovat panu Valesovi za jeho nasazení a snahu. Jeho přístup vedl k tomu, že se v tom kompromisu odráží původní pozice parlamentu. Parlament, komise a rád se v těch téměř desetiměsíčních jednáních nebyly eh, schopny shodnout zejména na otázce eh, přílišného výlovu rybích populací. Teď je na čase zařídit, aby byly prosazovány základní prvky těch původních ustanovení, ale rada to odmítala. Nakonec z toho je tedy kompromis. Co se týká hodnot pro výlovy, my jsme vyšli radě vstříc, ale flexibilita může fungovat jen za konkrétních podmínek. Výměnou za to parlament vyžadoval přísnější bezpečnostní mechanismy. Po zítřejším hlasování, podle našeho názoru, musí tento víceletý plán nastoupit v platnost nejpozději v říjnu, což znamená, že Rada musí v příštích týdnech překonat všechny problémy tak, aby se tento zákon objevil ve věstnicích nejpozději v srpnu. Je potřeba zajistit budoucnost pro stavy těchto ryb, zejména eh, treskám se daří velice špatně. A proto je potřeba zajistit, aby nejpozději v říjnu tyto stávající hodnoty byly zavedeny. Vzhledem k stávající situaci v Balckém moři jsem ráda, že tento plán počítá s podporou mezinárodní, eh, víceletého finančního rámce pro eh, stavy ryb. Já tento plán vidím jako takový mezikrok k udržitelnému eh, řízení rybolovu, a to udržitelnému ve smyslu hospodářském, sociálním i environmentálním. Je potřeba stanovit si hranice, kterých se ministři rybolovu budou muset držet. Jedině tak zajistíme udržitelnost. Dlouhodobě udržitelné je ekologicky vzado, vzato pouze e, to, co zajišťuje také potřebné hospodářské a sociální podmínky. A tento plán podle mě představuje dobré kroky vpřed a za to jsem vděčná. Děkuji. Děkuji, paní Radost. Pan Hoc na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Víceletý plán pro populace tresky, sladě až proto je klíčovým dokumentem pro 94 populací lovených v tomto regionu. Hlavní novinkou je více druhové řízení, které bere v úvahu interakce mezi různými druhy ryb. To je velmi dobře. Všichni víme, že potřebujeme obnovovat biologické bohatství Baltu. Systém musí být efektivní a proto musíme vycházet z vědeckých poznatků. Pár úvah. Nutnost regionálního přístupu při formulaci prováděcích aktů k tomuto plánu. Musíme také vycházet, jak jsem říkal, z vědeckých poznatků a pokud bude třeba na čas lov přerušit, tak to také uděláme. Potom je zde zákaz průmyslového rybolovu a potom, alespoň v Polsku, pokud se mají v Baltu stavět větrné parky, tak ne v místech nejlepších lovišť a nejlepších eh, míst, kde eh, ryby žijí. Děkuji a gratuluji, protože je to obecně velmi dobrý dokument. Na dvě minuty pan Torvalds. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, tohle měl být jednoduchý zápas, ale stalo se z toho cokoliv jen nejednoduchá otázka. Chtěl bych proto na úvod zejména poděkovat dvěma osobám. Za prvé Jarkovi Valencovi, který se už asi šel dívat na fotbal nejspíš, nicméně eh, je zapotřebí abychom se dostali přes rozhodující okamžik k dobrému výsledku. A za druhé eh, bych chtěl poděkovat Ulrike Rodust, protože ta se o to hodně zasloužila v první fázi, kdy jsme eh, usilovali o novou evropskou rybářskou politiku. Eh, tehdy byla Ulrike ústřední osobou a během rozhodujících vyjednávání pro mě byla velkou oporou. Děkuji moc krát. Proč to bylo tak těžké? Bylo to těžké z toho důvodu, že Balské moře je problematické vnitrozemské eh, moře, eh, které má nízkou salinitu a eh, leží kolem něj mnoho států s různými zájmy. A proto vůbec poprvé jsme jsme se o něco pokusili poprvé, je to vždycky těžší než po druhé. Byly tam různé zájmy, byly tam technické problémy. Rybolov má eh, zvláštní schopnost eh, neřídit se našimi instrukcemi a směrnicemi. Jeden z problémů eh, spočíval v tom, že sledi eh, se zdržují pouze v určité části Balckého moře, eh, kde eh, je odlov poměrně těžký. Nicméně my jsme se dostali až k cíli a doufáme, že tento cíl splníme i u dalších regionálních plánů. Víme, že u všech vyjednávání jsou vždycky určité neviditelné síly, které vždycky stěžují cestu k cíli, nicméně povedlo se a děkuji. Merci, monsieur. Madame Hazekamp. Děkuji paní, Děkuji, Hazekamp. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, myslím si, že s tímto víceletým rybolovným plánem pro Baltské moře nemůže být nikdo doopravdy spokojený, protože tento plán neochrání ani rybáře, ani ryby. Tento plán zvyšuje eh, maximální udržitelný výnos Jehož smyslem je, aby se ryby nelovily na tu určitou úroveň. Nejde tedy vlastně o nic jiného, než o chamtivost přetavenou v politiku v tomto plánu. E, dostupný objem e, ryby, rybné populace bude zcela splundrovan a zničen. E, tady hovoříme ale o živých bytostech, které cítí strach a bolest. A ani eh, lov nad maximálně udržitelný výnos nestačí. Ten plán jde ještě dál. Ten plán zvyšuje eh, MSI a potom ještě zavádí nadměrný rybolov. Eh, proto vlastně baltský plán oslabuje společnou rybářskou politiku a otevírá potom dveře k dalším mořím a k tomu, aby bylo vlastně vyprázdněno i Severní moře. Mnozí z vás, včetně mě, Eh, řekli ne tomuto plánu na nadměrný eh, rybolov a mě překvapuje, že ho bráníte. Spravodaj eh, nás pozval zítra na sklenku šampaňského. Opravdu chcete něčemu takovému připít? Pokud toto je suma evropských ambicí, pak nadměrný rybolov přestane až ve chvíli, kdy moře budou úplně prázdné a bohužel mnozí z nás se toho dožijí. Stále mám pocit, že dotace na zemědělství i rybolov by měly být zrušeny. Paní Engström na dvě minuty. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, paní komisařko, vážení kolegové. Já bych na úvod chtěla poděkovat eh, kolegu Valencovi a jeho týmu za jeho práci při dokončení vyjednávání. Balcký plán je prvním administrativním plánem, kde parlament a rada společně stanovují hranici toho, kolik ryb smíme ulovit. Vyjednávání byla tvrdá a zklamalo mě, že jsme neprosadili všechno, že jsme neobránili, neubránili ambiciozní pozici parlamentu, která by znamenala stop nadměrnému rybolovu rybolovu v EU. Moře není akvárium, kde se dají všechny faktory kontrolovat. Balské moře je vnitrozemské velice citlivé a má velice problematickou situaci. A tato nejistota si žádá určitou bezpečnostní rezervu, určitou toleranci, když stanovujeme maximálně udržitelný výnos. Abychom e, dosílili toho, aby, středozem, aby Balské moře bylo zdravé a mělo životaschopné podmínky, pak nemůžeme celou dobu lovit na úrovni FMSI. Musíme lovit na nižší úrovni, aby populace ryb měly čas se zotavit. Jen takže místo toho, abychom se bavili o tom, o kolik pod FMSI budeme lovit, bavíme se o situacích, za kterých lze lovit nad FMSI, a to hodně nad. Proto doporučuji své frakci, aby nehlasovala proti tento návrh, protože ten eh, neleží v linii základního nařízení eh, rybářské politiky. Podařilo se nám tam ale dostat do toho plánu několik ochranných mechanismů. A teď přichází první test. Před třemi týdny eh, přišly alarmující zprávy o populaci situaci tresky v západním Balckém moři, která eh, hrozí, které hrozí vyhynutí kvůli špatnému omlazování. A teď je míč na eh, straně komise. Komise musí předložit návrh na nové rybolovné kvóty pro Balcké moře. Já očekávám od komise návrh kvót, které by byly v souladu s eh, ochrannými opatřeními, které jsou popsány v plánu. Můžeme toho hodně získat, když zastavíme nadměrný rybolov v evropských vodách. Z perspektivy občanů je důležité, aby evropské instituce respektovaly naše rozhodnutí a ne, aby ho podkopávali tím, že pro, budou prosazovat protichůdná rozhodnutí. E, říkat, že chráníme naše moře před rybolovem a zároveň tento rybolov umožňovat, to je pokrytectví. A když nic jiného, pak to oslabuje důvěru v politiku a evropskou spolupráci. Děkuji, pan Mato, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, slyšeli jsme tady katastrofické projevy, ale já bych chtěl zdůraznit, že Evropská unie v posledních dět, letech dělá důležité kroky k tomu, aby udržitelněji řídila naše rybí populace a rybolovnou aktivitu. Víceletý plán pro tresku obecnou, sledě obecného až proda obecného bude základem a vzorem pro nové regionální plány, které schválíme do budoucna pro jiné druhy v jiných zónách našeho kontinentu. Hovořili jsme o mortalitě a také po kvótách, ale zejména o kompetencích. A já chci zdůraznit kompetence jednotlivých institucí, které musíme dodržovat. A proto cílem je vytvořit víceleté plány, které budou zohledňovat všechny aspekty které se týkají řízení této aktivity. Je třeba zajistit udržitelné využívání rybích populací, ale zároveň musíme také hájit aktivitu našich rybářů. To je také velmi důležité. Děkuji. Děkuji, pan Sarau Santus. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, chci poblahopřát zpravodajům paní Rodost a panu Valencovi, kteří zastupovali parlament a také stínovým zpravodajům, kteří často pracovali na tom, aby v závěrečné verzi skutečně byla viditelná pozice parlamentu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, o ty nejcitlivější, tak já si myslím, že to řešení může zajistit víceméně udržitelné populace a udržitelnou aktivitu. A bude to sloužit jako vzor pro plány v jiných zónách. Místo abychom nějaký proces uzavírali, myslím si, že budeme muset neustále kontrolovat a zda odpovídá cílům nové rybolovné politiky. I přes tento pozitivní krok je třeba zdůraznit, že kromě středozemního moře, které velmi trpí, máme i jiné oblasti, které nejsou v dobré situaci. Musíme podporovat eh, rezilienci habitatu a potřebujeme chránit eh, mořské oblasti. Pokud jde o kvóty, to je věc, která je zcela nezbytná, ale pokud nebudeme mít preventivní politiku, eh, která bude omezovat negativní dopady na systém, tak to k ničemu nepovede. Děkuji. Pan Van Dalen, prosím. Děkuji vám. No, my jsme dosáhli dohody o tomto plánu pro Baltské moře. Bylo nám to představeno vlastně v říjnu před rokem a půl. Ehm, ta cesta byla velice dlouhá a je to víceletý plán, který sám trval několik let vyjednat. Nevím, eh, co do těch dalších víceletých plánů. Možná bychom mohli věci trošku zrychlit, protože eh, my jsme nakonec zvolili takové škály, v rámci kterých lze stanovit kvóty pro jednotlivé státy. A ty škály jsou důležité, protože zde dochází k eh, celé řadě operací smíšeného rybolovu a maximálně udržitelný výnos všech populací ryb je tím pádem také pohyblivý. To je ten dvojí cíl rybolovné politiky. A nakonec, paní předsedající, bych rád poděkoval panu Valesovi a jeho týmu za skvělý výsledek vyjednávání. Děkuji. Na jednu minutu má slovo paní Bilbao Barandika. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poblahopřát panu Valencovi a vyjednávacímu týmu. Chci jim poděkovat za to, že se snažili prosadit víceletý plán pro populace tresky, sledě a šprota v Balckém moři. První po reformě společné rybolovné politiky. Doufám, že poprvé transparentnost a objektivita budou eh, základem. Rada nechtěla přistoupit na to, že parlament má spolurozhodování a teď už máme tři plány pro sardel, kranase a štikozubce. Postoj členských států, které nedodržují Lisabonskou smlouvu nám umožnila zachovat nejasnost při přidělování kvót a to je neslučitelné s reformou společné rybolovné politiky. Oběti jsou rybáři a také populace ryb a my jsme proto, aby se tento systém generalizoval, abychom měli dlouhodobé systémy a plány pro řízení populací, aby to umožnilo mořím přežít a také rybářům přežít. Děkuji. A děkuji. Torres Martinez, jedna minuta. Děkuji. Je pokrok, že analyzujeme populace ryb v Baltu jako celek a ne podle jednotlivých druhů, protože to je důležité pro zvyšování biologické rozmanitosti. Ale musíme zdůraznit, že je nutné, aby všechny tyto plány odpovídaly specifikům území a lidí, kteří tam žijí, protože Politiky Unie nevždy zohledňují potřeby našich rybářů. To musí být v centru těchto politik a proto je důležité respektovat jejich kulturu a způsob života. Není možno dělat rybolovnou politiku, aniž bychom zajistili přítomnost a budoucnost našich rybářů. Myslíme si, že je třeba udělat ještě další krok, abychom měli v rámci státu udržitelné modely. Musíme si dát pozor při přidělování kvot, abychom zabránili tomu, že velká plavidla, která ničí rybolovné populace, lovili bez omezení. A také třeba zajistit, aby ti, kteří respektují moře, mohli z jeho zdrojů žít. A to jsou právě ti drobní rybáři. Děkuji, pan Kun, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a všem vyjednáváčům za jejich snahu a za to, že připravili praktické řešení víceletého plánu pro Balské moře, eh, protože přináší jistotu plánování pro samotné eh, rybolovné provozy a eh, umožňuje jim také nějak finančně výjít. Maximální trvale udržitelný výnos ten se týká v podstatě 6 až 10 letého období eh, biologického času. A aplikuje se tam, kde lze nasadit eh, zcela praktikovatelná kritéria, jako například biomasa dané populace a poskytuje tak rybářům určitou pomůcku pro další plánování a za to jsem vděčný. Jsem rád, že se podařilo pozměnit i některé další věci, které by znamenaly příliš mnoho byrokracie například eh, výměty nebo dny strávené na moři, dokumentace eh, vylovených ryb a tak dále a tak podobně. I toto všechno pomůže rybářům eh, lépe v této situaci vít. Děkuji. Pan Mariňo Pinto. Jedna minuta. Congratulo me com este plano, já que o último fora aprovado nos idos de... Já bych chtěl pogratulovat zejména všem, kteří se na tomto plánu podíleli. Od roku 2008 jsme na tom pracovali a všichni, kteří se na tom podíleli, eh, především eh, zpravodaj a stínoví zpravodajové, těm bych chtěl poděkovat. Možná, že Evropská komise mohla být ambicioznější ve svém návrhu, protože tady jde opravdu o to, eh, aby tyto druhy, tedy treska, sleť a šprot v, v Baltském moři, aby jejich stavy byly udržitelné. Společná rybářská politika musí přispět k tomu, aby všechny lovené druhy mohly zůstat zachovány udržitelným způsobem, ale zároveň také musí být zachována eh, rovnováha mořského jako ekosystému. To je cílem společné rybářské politiky, aby eh, to vedlo k co nejdelším udržitelným výnosům. V zemi, jako je Portugalsko, je jasné, že značná část populace žije z moře, především rybáři. A všechna opatření, eh, která skýtají ochranu a eh, kvalitu, potom získávají naši podporu. Děkuji, pan Scholz. Děkuji paní předsedající, milí kolegové a kolegyně. Víceletým plánem pro Balské moře eh, dostávají konečně rybáři v mém volebním okrsku v Mecklenbursku, Forpomersku a Šlezvičku Holštínsku nutnou jistotu plánování, protože se hovoří o vyváženém a udržitelném rybolovu ve smyslu společné rybolovné politiky. Jako eh, D-Linke podporujeme eh, tento cíl socioekonomické a ekologicky udržitelný rybolov v rámci akvakultury. Mezinárodní rada pro výzkum oceánu navrhuje redukování výlovných kvót pro tresku eh, o alespoň 85 a tím se může konečně ukončit ta dlouholetá nesprávná praxe stanovovat kvóty eh, zcela bez ohledu na tato mezinárodní doporučení. A já doufám, že do budoucna se něco takového nebude opakovat. Konečně prosazujeme ten dlouho diskutovaný cíl podle kterého se bude lovit jenom tolik, kolik může také jaksi dorůst. E, nicméně je potřeba, aby víceletý plán zajistil podmínky pro rybáře a aby tyto podmínky byly snadno aplikovatelné přímo na pobřeží. Děkuji vám. Děkuji. Procedura Catch the Eye. Máme tři žádosti o slovo. Pan Caputo jako první. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda o víceletém plánu pro Baltské moře je základem pro plány mnohem větších populací, než je Baltské moře. První plán po reformě společné rybolovné politiky je konzistentní a zcela v souladu s principy reformy. Je důležité zaručit, že řízení populace bude vycházet z aktuálních vědeckých poznatků a nový plán musí vycházet z poznatků těch, kteří nejlépe znají tento region a budou schopni opatření přizpůsobit specifice rybářské činnosti. Otevírá se tím cesta vypracování analogických plánů pro populace v jiných oblastech. Víceleté plány se ukázaly velmi užitečným nástrojem pro řízení populací, protože stanovují jasná pravidla pro využívání rybích zdrojů, jsou založeny také na principu maximálního udržitelného výnosu a tím zajišťují stabilitu a předvídatelnost. Děkuji, pan Marias. Děkuji vám. Nizozemské předsednictví 15. března 2016 eh, přišlo s dočasnou dohodou, eh, která měla vytvořit víceletý eh, plán pro stavy tresky, sledě a sprota. šprota. To jsou důležité rybolovné komodity, chcete-li, v Baltském moři. Mezinárodní Eh, vyšetřovací orgán, eh, který se zabývá situací v, moří, vytvo, v mořích, vytvořil studii, která říká, že je zapotřebí udržitelný systém pro ochranu populace těchto tří druhů v Baltském moři. Eh, tyto druhy, podle této studie, musí být loveny na takové úrovni, aby populace zůstala zachována. Evropská unie se nicméně nesmí dívat jenom na sever, ale také na jich. Řečtí rybáři jsou ožebračení politikou trojky a memoranda a e, podávají celou řadu e, stížností, nemohou přežít v Egejském moři, nicméně komise e, jejich slova neslyší. Pan Jakovčič. Nejprve bych chtěl pogratulovat svým kolegům, kteří po osmi trialozích úspěšně vyjednali dohodu a kteří tímto způsobem připravili víceletý plán pro tresku sledě až prota v Baltském moři. Je to skvělý příklad. Baltské moře je uzavřené a my potřebujeme víceleté plány. Chtěl bych ale zmínit něco jiného naléhavě potřebujeme nějaký srovnatelný víceletý plán pro rybolov v Jaderském moři. Potřebujeme ho co nejdříve. Někteří říkají, že by se měl zakázat lov určitých druhů v Baltském moři. Ale možná, že u některých eh, druhů ryb v Jaderském moři už je na to pozdě. Chtěl bych se zeptat komise, eh, zda plánuje nějaká opatření na zachování eh, populací ryb v Jaderském moři. Paní Běnkovská, teď máte slovo opět vy za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala poslancům za všechny příspěvky a komentáře. Všechny informace a otázky samozřejmě předám komisaři Velovi, který vám je podrobně zodpoví. Dovolte jen, abych velmi stručně zmínila dva body. Za prvé chci zopakovat, že Baltský víceletý plán je první z nové generace takovýchto plánů. A až předložíme, vzhledem k tomu, že brzy předložíme nový soubor takovýchto plánů, víte, že je to také právní povinnosti komise navrhovat eh, tyto plány na základě stávajících pravidel. Často se tento plán, nebo obvykle se tento plán přijímá na konci srpna, začátku září a rada jej schvaluje v říjnu. Pokud tento víceletý plán pro populace v Baltském moři bude schválen, tak naše návrhy budou už vycházet z tohoto plánu. Já doufám, že tomu tak bude a podporuji parlament a radu v tom, aby uspořádali formální podpis, aby umožnili tento postup. Chci vás také ujistit, že komise bude náležitě využívat různých pojistek a stávajících pravidel. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli tuto rozpravu.